je eh, v sázce rychlost přijetí těchto opatření a myslím, že bychom neměli eh, tomuto nástroji bránit, protože bychom ho měli protlačit co nejrychleji. Děkuji, pane Fejero. Tím jsme uzavřeli uh, rozpravu k Evropskému rybářskému fondu. Hlasovat budeme zítra v poledne. Teď další bod na pořadu jednání a tím je zpráva paní Kistautorovou o autonomních celních kvótách pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa. Nejdříve dáme slovo eh, paní Kestautorovou na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážený pane předsedo, vážená, vážený paní komisaři, dámy a pánové. Uh, Spor eh, v oblasti obchodu, eh, který trvá několik let, eh, bude zítra ukončen. Ta obchodní, ten obchodní spor se týká rozhodnutí z roku 1999 a od té doby jsme byli nuceni, tak říkajíc, Spojených států dovážet eh, hormonálně upravené hovězí maso. Eh, nechci hovořit o všem o minulosti, ale chci zde vyjádřit eh, potěšení nad tím, že se nám podařilo, že celý tento spor může být ukončen. Dánské předsednictví jménem Rady v neformálním trilogu již schválilo mou zprávu. A proto už nic nestojí v cestě tomu, abychom zítra o tom mohli hlasovat věnovat a abychom mohli tento spor ukončit. Na tomto pozadí eh, proto bych vás chtěla požádat o váš souhlas. Je to kompromis, ano, ale tento kompromis eh, je podle mého názoru velmi vyvážený. A zejména evropský agrární průmysl bude mít nyní eh, jistotu v plánování, která dosud nebyla. Kromě toho, kromě této čisté zprávy, existuje důležité znamení pro transatlantické vztahy. Musíme odstranit různé názory a chceme vytvořit eh, společné mezinárodní standardy. Nemusíme se odávat iluzím, eh, že pouze USA a Evropská unie se v globalizovaném světě budou eh, moci zítra prosadit. Proto také vítám, že v současné době máme pracovní skupinu na vysoké úrovni a různé workshopy, kdy chceme spolupracovat eh, proto, aby skutečně růst byl nařízen, nenařízen, ale aby byl umožněn. A teď se dostávám k jednomu bodu, a to k bodu s výhledem do budoucnosti. Od případů BSE v Evropě došlo v Spojených, ve Spojených státech k zákazu dovozu hovězího masa z Evropské unie. Ovšem neexistuje proto žádný právní základ, eh, protože již několik let eh, zde v Evropě nebyly, se nevyskytly případy BSE. A e, také nejsou žádné další důvody, proč by Spojené státy e, neměly tento zákaz dovozu hovězího masa e, zrušit. Dámy a pánové, nemůžeme to akceptovat. A proto v rámci tohoto legislativního postupu jsem poslala dopisy všem zúčastněným stranám a vedla jsem také celou řadu jednání, zejména s eh, zemědělským eh, eh, ministrem Vilsakem, ale také s panem Körkem, které jsem požádala, aby celé řízení skončení zákazu eh, dovozu hovězího masa eh, zruš, mm, prosadili. 9. Eh, března, to znamená minulý týden v pátek, ministerstvo zemědělství ve Washingtonu zveřejnili eh, takzvané obligat, takzvanou obligatorní výzvu. Je to velice důležité opatření pro zrušení zákazu. Eh, Tímto také žádám Spojené státy, aby pozitivní klima vyjednávání neohrozily a aby eh, byla jednání pokud možno co nejdříve dokončena. Z celého srdce bych chtěla na tomto místě vyjádřit dík. Dík na adresu komise, stejně tak eh, předsednictví rady za dobrou spolupráci, ale především eh, ano, ano, pane předsedo, ještě 30 vteřin, ale především bych chtěla poděkovat eh, zemědělskému výboru eh, všem kolegům z tohoto výboru, protože ne každý krok v tomto postupu byl jednoduchý, ale byli velice kooperativní a za to jim srdečně děkuji. Děkuji vám, paní Kvistotrovol a pan komisař Maslovo. Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě mi dovolte poděkovat obzvlášť paní zpravodajce, paní Kistot, Robol. Děkuji eh, všem, kdo přispěli eh, k dosažení této dohody v prvním čtení. Ten návrh na eh, zvýšení těchto celních kvót je výsledkem memoranda, které jsme podepsali v roce 2009 eh, se Spojenými státy a v roce 2011 eh, s Kanadou. Tím vznikají určité vzájemné příležitosti na obou stranách Atlantiku, které jsou nezbytné k tomu, abychom ukončili spor, který trvá již celé desetiletí. Spojené státy odstranili sankce vztahující se na některé produkty Evropské unie a za to Evropská unie nabídla zvýšený eh, přístup eh, ke svému trhu, pokud jde o maso bez hormonů. A eh, paní zpravodajka ta podporuje tuto dohodu. To je potřeba říci. Další fáz, fáze vstoupí v platnost v, v srpnu 2012 a doufám, že to pomůže k definitivnímu vyřešení tohoto sporu i v rámci VTO. A jsem rád, že vývoz evropského vězího masa, tedy bohužel toto maso je nadále zablokováno. tyto eh, vývozy jsou zablokovány ve směru do Spojených států. Jak víte, tak tato omezení nejsou v souladu s mezinárodními pravidly, které eh, předpokládají, že eh, schvalování by mělo probíhat mezi zeměmi, které jsou ve stejné eh, rizikové skupině. A to je také pravda, protože obě země jsou ve stejné rizikové kategorii, které jsou zmiňovány mezinárodními organizacemi. Já jsem se setkal s příslušným ministrem, o kterém jsme hovořili na toto téma. Nedávno jsem se setkal eh, také s eh, asistentem pana Vilzaka v eh, Norimberku, kde jsem mu oznámil vzájemné uznávání pravidel o biologickém zemědělství a žádal jsem americkou administrativu, aby učinila vše proto, aby bylo dosaženo v co nejbližší době pokroku. Jak bylo dnes zmíněno, lze konstatovat, že návrh norem na toto téma byl publikován Federal Registrem 9. března. Je to publikace, která zahajuje konzultační období se zúčastněnými subjekty a tím se otevírá možnost dalšího vyjasnění věcí, které si vyjasnění zaslouží podle mezinárodních norem, které jsem zmínil. Doufám, že i ohledně této věci se nám podaří dospět k nějakému závěru co nejrychleji, tak aby producenti hovězího z obou stran Atlantiku eh, mohli využívat přístupu na zájemného přístupu na trhy. Ještě jednou děkuji podpoře výboru INTA, děkuji také Komagry, děkuji eh, Evropskému parlamentu jako celku za eh, podporu velice rychlého řešení tohoto návrhu na řízení. Díky. Děkuji, eh, pane komisaře. A nyní za zemědělský výbor má eh, slovo eh, pan Lajon na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Jak už paní kolegyně zpravodajka z INTA a pan komisař uvedli, 14 let trvá obchodní válka mezi EU e a USA ohledně Eh, masa eh, s hormony a eh, jedná se jak o VTO, kde jsme prohráli dvakrát, tak o v jiné trhy. Působí to škodu Spojeným státům i Evropské unii. Toto dohodu ujednala Katy Ashton v roce 2009 a a řekněme si, že je to oboustranně přínosné. Evropská unie eh, dostane eh, zachování svého eh, zákazu dovozu masa s hormony, nebo ošetřené hormony a zároveň mm, Spojené státy dostanou 45 tisíc tun kvótu na vysoce kvalitní eh, hovězí eh, maso. Je to způsob, jak normalizovat vztahy s USA. A už teď to přináší dividendy. Jak eh, pan komisař správně řekl, tak v pátek USA oznámilo nové pravidla pro BSE pro dovoz masa a já bych rád vyzval americkou vládu, aby přijala tato pravidla co nejrychleji, aby vybudovala nebo navázala na budovanou eh, důvěru mezi Spojenými státy a EU v obchodních otázkách. To může být přínosné jedině pro eh, spotřebitele na obou stranách Atlantiku. Děkuji a nyní řečníci jménem eh, frakcí za EPP paní Kestinger. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zvláště poděkovat kolegyni zpravodajce Kodelivky Zautrovolt eh, za její práci. Myslím si, že výsledek hlasování na výboru ukazuje, že eh, touto zprávou eh, v této ožavé otázce se dosáhla velice jemného kompromisu a k tomu vám gratuluji. Jde o obchodní spor mezi Evropskou unii a Spojenými státy a podařilo se velký krok v jeho vyřešení tím, že se zavede eh, kvóta na eh, hormony neobsahující eh, v maso, se tedy přijímá další krok k řešení problému, který působí oboustranné škody tyto, eh, tato, tento spor vyvolával eh, škody nejenom v oblasti zemědělství, ale už i v dalších eh, návazných oblastech a poškozoval nejenom spotřebitele, ale i v evropské vývozce. Výbor pro zemědělství ve svém stanovisku také jasně se vystavil pro schválení této zprávy. Evropští občané nechtějí maso z hormony a evropští vývozci nechtějí žádná omezení tato zpráva je tímto jednoznačně přínosná pro všechny. Ovšem máme tady otevřené problémy, které je třeba nadále ofenzivně řešit. Zákaz dovozu evropského vězího do USA je nadále nepřijatelný a i tady musíme jednat. Myslím, že je třeba eh, odložit obchodní spory mezi EU a USA a zaměřit se eh, konstruktivním směrem. Evropská unie stojí před velkými výzvami a musí nasázet na konkurenceschopnost, inovace a růst. Obchodní spory eh, nic takového nejsou. Bohužel tyto spory třetím zemím dávají potom lepší východiska než Evropské unii. Toho si musíme být vědomi. Takže ještě jednou děkuji paní zpravodajce za konstruktivní a plodnou práci. Děkuji paní Kestinger za skupinu socialistů a demokratů. Minutu pan de Castro. komisario, Děkuji, pane předsedo, pane komisaře, dámy a pánové. Hlasování o otevření celního kontingentu týkajícího se dovozu hovězího masa, to představuje velmi dobrý okamžik pro dobrou spolupráci přes Atlantik. Evropský parlament sehrál při tomto rozhodnutí základní roli. Eh, rostoucí zájem vůči naší instituci díky této záležitosti, to jsme zjistili a samozřejmě naše delegace zemědělského výboru jela také do Spojených států a toto je konec velice obtížného sporu. Eh, Bohu dík to vedlo k úplnému zrušení veškerých sankcí ze strany Spojených států. A i nadále můžeme eh, dodržovat vysoký standard kvality našich potravin. Předseda zemědělského výboru a my všichni jsme na tom pracovali. Měli jsme určité změny, chtěli jsme podpořit transatlantické vztahy a také spolupráci na mezinárodní úrovni. Srdečně děkujeme zpravodajce a také stínovému zpravodaji. Děkuji, pane De Castro, za eh, frakci liberálu paní Šáke. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. Vítáme tyto závěry a doufáme, že by to měl být okamžik k zamyšlení. S růstem ekonomické síly zemí BRIC. Sdílí Spojené státy a Evropská unie společné zájmy na tom, aby pravidla VTO byla respektována a dlouhodobé konflikty jako tento, který se táhl skoro 15 let, nesmírně poškozují multilateralismus. Tudíž bychom tuto zprávu měli použít jako východisko ke celkovému zlepšení evropsko-amerických obchodních vztahů a vyzýváme naše americké protějšky, aby zrušili zákaz dovozu evropského masa. Myslíme si, že jak my, tak američané můžeme mít prospěch z toho, když budeme mít na zřeteli globální perspektivu. Měli bychom se tak přiblížit k odbourávání obchodních bariér a k vytvoření lepšího transatlantického obchodního prostoru, k dalšímu start pohánění růstu a posilování dalších obchodních jednání. Naše spolupráce by měla vycházet ze vzájemné důvěry, z reciprocity a z doplňkovosti. A s ohledem na tuto naléhavost bychom měli všichni, my, parlament, komise a služba pro vnější činnost, eh, nabádat eh, Spojené státy, aby zrušili jakékoliv, jakákoliv protekcionistická opatření a prezident Sarkozy, který chce prosazovat to opatření kupujte evropské produkty, ukazuje, na jaké e, spira- nebezpečné spirále bychom se mohli ocitnout a kam až by to mohlo vést. Měli bychom si zůstat vědomi globální konkurenceschopnosti ohledně eh, talentů a inovací a hodnoty. Děkuji vám. Paní Šake, a nyní za nezrzené 1,5 minuty paní Doc. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, pane komisaři, v, u nás v severním Irsku jsme zaměřováni na export. Pokud jde o zemědělství, vyvážíme asi 70 všeho, co produkujeme. A to platí zvláště o hovězím. Tudíž naše vláda bude vždy hledat nové trhy a otvírání těchto trhů eh, pro hovězí ze Severního Irska. A tuto událost vnímáme jako, stop, eh, jako krok správným směrem, která napravuje nespravedlivý přístup ze strany Spojených států. A já doufám, že ji také můžeme vnímat jako uznání zdravého jídla, které produkují evropští zemědělci a je to jídlo, a jsou to potraviny, které jsou vysledovatelné a tak dále. Takže já doufám, že se rychle vyřeší tato eh, záležitost a to i včetně nových pravidel pro PSE ve Spojených státech. Doufám také, že to povede k otvírání i dalších trhů pro evropské zemědělské výrobky a to konkrétně Eh, hovězí maso. A na závěr eh, slovo varování, které vidíme velmi jasně na hovězím sektoru eh, v Severním Irsku. V novém přístupu zemědělské politiky je v jádru určité znevýhodnění tohoto sektoru v Severním Irsku, protože tam máme spíš malé rodinné farmy a my se obáváme, že eh, nová politika bude nadbíhat jenom velkozemědělcům. Děkuji vám, paní Roc, a následuje paní Lebrun na dvě minuty. Merci, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo, pane, pane komisaři. Je to významná dohoda. A prostřednictvím upravení tohoto nařízení, které umožňuje autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa. Tady eh, vidíme řešení starého konfliktu mezi Evropskou unii na straně jedné a Spojenými státy Kanadou na straně druhé. Já chci eh, také poděkovat eh, Eh, jak všem osobám, paní zejména, které se podílely na tomto vyřešení, ale také paní zpravodajce. A eh, není potřeba realizovat eh, další fázi. Je to každopádně vítězství evropské diplomacie, je to něco, co dlužíme našim občanům, protože tím pádem maso z hormony je definitiv, definitivně zakázané a, a nedostane se na naše trhy a nadále jsme přesvědčeni, že dohoda je nutná. Systém omezování na jejich trhu byl skutečně nespravedlivý a postihoval eh, řadu našich producentů, protože se mohlo dosáhnout až 300%, takže to byl de facto zákaz, který naprosto znemožňoval udržet se na jejich trhu. A tady eh, připomínám i některé eh, případy, třeba sýr Rockford a eh, toto, tento krok je jakýmsi douškem čerstvého vzduchu pro naše producenty a nyní je čas jít ještě dál dosavadní diskuze byly plodné a ukázaly, do jaké míry jsme schopni spolupracovat, proto v tom pokračujme. A to s přístupem náročným, pedagogickým, diplomatickým, ale zároveň také na základě reciprocity, neboť reciprocita nijak nevylučuje otevřenost. Naopak reciprocita je zárukou přístupu, z kterého mají prospěch všichni vede to ke kolektivnímu úspěchu. Děkuji vám. Eh, Děkuji paní Lebrun a dále má slovo paní Andres Barea na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane komisaři, je to poprvé, kdy po Lisabonské smlouvě eh, se zúčastnil Evropský parlament jednání takového druhu. A jde o změnu nařízení, které představuje kompromis. To také již bylo řečeno. Podle tohoto nařízení jsme vyřešili konflikt, který existoval již dlouhá léta. Evropská komise se postarala o to, eh, že eh, se nesmí dovážet eh, hormonálně dovážené hovězí maso. Měli jsme potom celou řadu produktů, které měly vysoká cla, byla to ovocné šťávy, chleby, eh, eh, různé druhy dalších potravin. To, co se nyní děje, to je velice dobrá zpráva doufáme, že tato pozice zůstane. Nechceme do Evropy dovážet žádné Eh, hormonálně upravené maso. Chceme opravdu pouze kvalitní hovězí maso. Tehdejší úpravy znamená, představovaly až 194% cla. Eh, kvóty, které eh, byly zavedeny ze strany Spojených států a Kanady, dlouhá léta ohrožovaly dovozy do Evropy a je velice důležité, že komise se ujala této iniciativy. V roce 2009 se, hořil, se hrozilo takzvanými karuselovými sankcemi. Nejrůznější potraviny měly eh, podléhat clu. V Evropě jsme se snažili posílit ochranu spotřebitele a omezit eh, tyto dovozy ze Spojených států a eh, Kanady. Toto je velice dobrý příklad eh, odstranění sporu a řešení sporu. Musíme se postarat o to, aby takové dohody nyní skutečně byly vstoupily v platnost. Děkuji. Na dvě minuty paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. A děkuji paní zpravodajce a dalším kolegům. Vypadá to, že všichni jsou velmi dobře naloženi dnes večer, protože jsme vyřešili, doufáme, obchodní válku, která trvala příliš dlouho, 15 let. Takže můžeme být eh, rádi, že jsme v této fázi a že to ukazuje něco dobrého i do budoucna. I já eh, vítám jako pan komisař zveřejnění návrhů pravidel eh, v americkými úřady zpátku. Myslím si, že je to akt v dobré víře a také navazuje na otevření trhu v evropského trhu s hovězím pro Spojené státy. Ovšem jedné věci dosaženo nebylo a je tedy třeba být obezřetní Udělali jsme si tu dohodu a zatím musíme eh, vypracovat podrobnosti. A mm, pokud vím, tak na americké straně eh, eh, nařízení pro ošetřování mm, jak tečních těl mm, kyselinou mlečnou se jim nelíbí a není to praktické. A oni nám toto říkají a proto je třeba si toto ještě nadále vyjasnit. A také eh, se obávám, že neuvidíme eh, posun eh, v otázce evropského masa do Spojených států, dokud si to nevyjasníme. Prolomili jsme pad v této obchodní válce, ale musíme udělat ještě mnohem více, aby obě strany mohly mít přínos této situace. A poslední věc, kterou chci zopakovat, se týká praktických prováděcích předpisů. Vím, že tady se někdy bavíme o tom, jak složit složité eh, a byrokratické a podrobné jsou eh, naše předpisy. A bylo by nepříjemné, kdyby nám Spojené státy říkali, eh, že naše předpisy jsou příliš nepraktické v této otázce. Takže, pane komisaři, vezměte toto na pozornost. A možná, že byste mohl také říci mm, něco k navrhovanému závazu, zákazu vývozu vizího do Ruska. A děkuji a teď pan, paní Bačesku. Já vám děkuji, pane předsedo. Není zdravé konzumovat eh, příliš mnoho eh, červeného, tedy hovězího masa. Může to zvyšovat riziko eh, různých kardiovaskulárních chorob i rakoviny ale eh, každopádně je dobré, že se řeší eh, tato obchodní válka. Eh, Evropská unie si může blahopřát k, k tomu, že se tady budou uplatňovat fitosanitární normy, že se vyřeší tento tak dlouholetý konflikt. A Spojené státy umožní za to dovoz některých tradičních evropských výrobků. A poprvé byly do tohoto seznamu zařazeny i některé rumunské eh, výrobky, jako eh, například eh, ta marmeláda z topoloveny ze švestek. A teď jde jenom o to, jak uplatníme systém geografických chráněných označení. Děkuji, Děkuji paní Basesku. A nyní pan Leichtfried. Minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající Existuje přísloví, které říká, že co dlouho trvá, to bude nakonec dobré. Není tomu ale vždycky. Někdy, když něco dlouho trvá, tak je to horší, ale v tomto případě můžu vycházet z toho, že přece jenom to dlouhodobé vyjednávání se vyplatilo. 14-15 let, to je dosti dlouhá doba, kdy jsme měli prostě se spojenými státy nejrůznější eh, předměty sporů v exportech a importech. V současné době máme méně problémů některé produkty exportovat do Spojených států, což dříve možné nebylo nebo velice obtížné. Dostaneme vysoce jakostní hovězí maso, byly zvýšeny kvóty, ale nevím, jestli je to bezpodmínečně nutné nám dodávat do Evropy vysoce jakostní hovězí maso. Máme ho sami tady v Evropě také, ale na druhé straně musíme partnerům něco dát také a myslím si, že z toho vyplynul dobrý výsledek. Musím říct si v tomto kolegyně McGuinness dávám za pravdu, že musíme sledovat eh, velice pečlivě, co se dále stane, ale myslím si, že můžeme být jinak spokojeni. Děkuji a nyní má slovo pan komisař, prosím. Děkuji vám. Pane předsedo, závěrem nemohu než eh, vyjádřit potěšení nad tím, že jsme dospěli do tohoto stádia, jak někteří z vás zmínili jsme spokojeni, aby k tomu, abychom byli spokojeni na obou stranách, musíme finalizovat otázku také eh, na straně Spojených států, pokud jde o BSM. To, co se stalo 9. března, byl eh, krok správným směrem. Paní McGuinness eh, zmínila otázku té laktické mléčné kyseliny. Každopádně komise po každé v našich kontaktech eh, se Spojenými státy zmiňovala, že se to musí přestupat vědeckým způsobem, nikoliv eh, jako nějakou kartou ve vyjednávání. A otázka BSM musí rovněž být řešena na základě vědeckých eh, poznatků. Není přípustné, aby to bylo využíváno jako netarifní bariéra. A pokud jde o mléčnou kyselinu, tak eh, to je něco, co chce komise řešit právě vědeckým způsobem. EFSA k tomu vypracovala, eh, vypracovala eh, studie a Evropská unie vychází z těchto vědeckých analýz, takže já doufám, že tato otázka nebude nějak na škodu závěrům, které vyvodí Spojené státy ohledně BSM. Ehm, a e, já se domnívám, že někteří se domnívají, že ten systém ještě není dokonalý, ale nemůžeme mít systém dokonalý. Ehm, my se ovšem snažíme vést analýzy, na základě kterých e, by různí e, dovozci mohli dovážet podle pravidel, která umožní transparentnost, vystupovatelnost. Paní Basesku, ohledně systému zeměpisných označení. My stále jednáme s Spojenými státy o možnosti vzájemného uznávání zeměpisných eh, označení, a to nejenom u vín a eh, alkoholických nápojů, eh, kde máme společnou dohodu, ale také v rámci VTO kde existuje možnost uznání tohoto systému s některými velkými státy, jako je Čína, ale také s eh, dalšími v rámci bilaterálních dohod, pokaždé znovu řešíme eh, možnosti uzná, vzájemného uznávání zeměpisných eh, označení a doufám, že se to podaří i se Spojenými státy. Dobrou známkou je to, že jsme nedávno dospěli ke vzájemnému uznávání našich eh, systémů osvědčování biovýrobků, výrobků ekologického zemědělství, které nyní mohou být vyváženy na americký trh s evropským označením bio. To znamená, že toto dokazuje, že eh, ta zemědělská diplomacie někdy může mít velmi pozitivní výsledky. Ještě jednou děkuji eh, paní Kristel ehm, Trovol, děkuji eh, celému Evropskému parlamentu, že eh, prostřednictvím spolurozhodování dává nástrojům nejenom větší legitimitu, ale že tak činí účinným způsobem. Hmm, děkuji, pane komisaři. A nyní má paní Kvistot Rovol slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. la meilleure. Effectivement, la codécision euh, euh, Vaše poslední připomínka byla skutečně eh, relevantní od té doby, eh, kdy to, se to ukázalo, teď budu pokračovat německy. Nechci nyní hovořit pouze o zprávě eh, jakost, o eh, eh, jakosti hovězího masa, ale jde o to, že opravdu ty vztahy, které byly mezi Spojenými státy a Evropskou unii, které nebyly příliš optimistické, se poněkud zlepšily a v tomto smyslu je to všechno velice pozitivní. Za druhé je to také výhled do budoucnosti, tak jak jste již sami potvrdili. Ještě musíme hodně práce udělat a zde dávám zapravdu eh, paní McGuinness, která na to poukázala. Toto je pouze jeden krok pro zlepšené obchodní styky eh, na, s druhou stranou Atlantiku. Eh, mám dlouhodobé zkušenosti z parlamentu a proto mohu říci, že výbor pro obchod a výbor zemědělský došli ke stejnému závěru eh, v oblasti velice citlivého produktu. To není úplné novum, ale přece jenom je, to není každý den a proto mě to velice potěšilo. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní Osvodorovol. A eh, Eh, co se týče eh, paní Kišot, budeme hlasovat o tomto bodu zítra. A nyní